Uděláme to jako minule, podle mě to fungovalo velmi dobře. Budu počítat od deseti do nuly a jak Mile řekne nulu, tak začneme s hlasováním. A udělám to řecky, ale myslím, že můžete počítat všichni ve svém jazyce. Enea, okto, efta, exi, pende, tesera, tria, 2.1. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μπέγκε. A nyní budeme hlasovat o zprávě pana Begeho o využití Evropského fondu pro přizpůsobování se globalizaci. Nejprve pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 8. A to bude i jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Hlasování u konce. A po Απορρίπτεται με 400... Zamítnuto 467 proti. Pozměňovací návrh číslo 1 bude pro. Proti, zdrželi se zamítnuto pozměňovací návrh číslo 2. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Péras Fivovorias. Hlasování je u konce. Zamítnuto 514 proti. Poznací návrh číslo 3. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Vovorieš. Hlasování u konce. Jsme u pozměňovací návrh číslo 3. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Zamítnuto. A nyní se dostáváme k... Pan Martin má slovo. Martin Baragalo. No, Jen velmi stručně, pane předsedo, když jsme hlasovali pozměňovacím návrhu číslo 8, na malé obrazovce tady jsme a také vlevo na velké obrazovce bylo 7D, takže prosím, abyste zajistil, aby to bylo správně označeno, to hlasování. Děkuji vám, pane Martine. Překontrolujeme to. Hlasoval se skutečně o pozměňovacím číslo 8. Pan Macmillan má slovo. Pane předsedo, moje hlasovací karta nefungovala. Tak v tom případě vám tam pošleme technika, který vám pomůže. A teď budeme pokračovat dále. A nyní závěrečné hlasování k mm, tomuto návrhu je potřeba kvalifikovaná většina. Budeme hlasovat jmenovitě a prosím, eh, můžete hlasovat. Hlasování končí. Návrh usnesení byl přijat většinou 531 hlasů pro a já bych chtěl pokračovat panu k Begemu. Nyní se dostáváme k následující zprávě. Zpráva UT Haug, návrh opravného rozpočtu číslo 10 pro rok 2009. Jediné hlasování pouze jmenovitě. Můžete hlasovat. Hlasování je u konce. Přijato 559 hlasů pro. A já blahopřeji paní Hauk. A nyní se dostáváme k hlasování k následující zprávě. Je to zpráva pana Leného o ověřování pověřovacích listin. si návrh číslo 1, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování, kde pro? Proti? zdrželi se, přejato a já blahopřeji panu Lénemu. A nyní se dostáváme k dalšímu návrhu. Je to usnesení Výboru pro občanské svobody a politické záležitosti. A pan předseda přerušuje se. Podle eh, řád, jednacího řádu Máme hlasování číslo 5 eh, o vyhlídka programu z Doha pro rozvoj sedmé ministerské konference. Pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 12, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 13, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 a hlasujeme po jménech. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato 563 třemi hlasy. Dále pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Prosím, hlasujte, zahajuji hlasování k pozměňovacím návrhu číslo 1. Končím hlasování. Přijato 358 hlasy. Pozměňovací návrh číslo 6 pro. Tak, eh, promiňte, takže ten byl, ten, eh, o tom hlasujeme dvojka, pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, eh, šestka odpadla. Pan Dezi, Pane předsedo, já bych chtěl pouze říci, že jestli jsem dobře pochopil poznací návrh našeho kolegy Papastamkomuse, tak tady jde o rozhodnutí VTO přijaté v Kongu zrušit eh, dotace na export, takže tam došlo k chybě na tom hlasovacím seznamu a socialisté podporují tento pozměňovací návrh. Děkuji vám. Pozměňovací návrh číslo 5. Eh, hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 326 hlasy. Pozměňovací návrh 7. Nyní kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto nyní původní text odstavce 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále eh, tedy eh, paragraf číslo 13, eh, hlasujeme po jménech, prosím hlasujte nyní. Končím hlasování. A je to přijato 377 hlasy. Pozměňovací návrh 15, to je pro. Proti. Tak eh, ještě jednou 15. Kdo je pro ještě jednou? Kdo je pro 15? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Poznací návrh číslo 9 na dvě části a obě pojmény. Takže první část zahájí hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 366 hlasy. Druhá část zahájí hlasování. Končím hlasování. Druhá část je přijata 493 hlasy. Pozměňovací návrh číslo 8. Po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto třemi sty 51 hlasy. Nyní se dostáváme k původnímu textu odstavce 14. Hlasujeme po jménech. První část zahajují toto hlasování. Končím hlasování. Přijato 574 hlasy. Druhá část. zahajuje hlasování. Končím hlasování přijato 360 hlasy. Posměvací návrh číslo 16 byl stažen. Posměvací návrh číslo 10 eh, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh zamítnut 364 hlasy. Nyní původní text odstavce 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme prověřit elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování o odstavci 18. Končím hlasování. Schváleno 358 hlasy. A nyní závěrečné hlasování. A hlasujeme elektronicky. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato 70 hlasy a 125 hlasů bylo proti a 125 se také zdrželo. Nyní se dostáváme k poslednímu dnešnímu hlasování. Ale chci vás jenom upozornit, že ve 12 hodin bude udělena Sacharovova cena a protože jsme hlasovali velmi rychle, tak teď trošku zpomalím, abyste nikdo neodešel ze sálu. Podle programu bychom nyní měli hlasovat o návrhu usnesení omezující opatření týkající se právě jednotlivců po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Po odstavci 5 máme dva pozměňovací návrhy. 1 a 2. O nich budeme hlasovat odděleně nejprve. První část, kdo je pro první část? Kdo je proti? Drželi se? Budeme to muset elektronicky přeskoumat. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato 502 hlasů bylo pro. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? I to elektronicky ověříme. Zdrželi se. Elektronické ověření. Hlasování zahájeno. Péras pivovorias. Hlasování končí. Zamítnuto. 272 hlasů bylo proti. A nyní původní text odstavce 11, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď eh, závěrečné hlasování, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Chtěl bych nyní všechny poprosit, aby zůstali v sále, protože za chvíli dojde k velmi významnému okamžiku k udělení Zacharovy ceny a za sedm minut celá ceremonie začne. Teď se ještě dostáváme k vysvětlení hlasování. Nejprve eh, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan Březina má slovo. hlasoval jsem proti zprávě bge týkající se uvolnění prostředků z evropského globalizačního fondu.